Dobrý večer. Nejprve se omlouvám za to, že jste museli přejít do jiného jednacího sálu, ale Envy se vlastně protáhlo a já doufám, že to nebude náš případ. Já vždycky jednám na výborech rychle a doufám, že Tohle bude asi nejkratší předsednictví v mém životě, takže toho zkusím využít. A jenom připomínám, že byste měli mít všichni hlasovací kartu, protože ji možná budeme potřebovat. A pokud eh, někomu chybí, tak vám sekretariát může poskytnout. Nikomu nechybí, výborně. Takže eh, zahajuji formálně toto jednání. Jediným předmětem jednání je zřídit předsednictvo výboru, kdybychom měli zvolit předsedu a čtyři místopředsedy v souladu s jednacím řádem parlamentu. Nejprve budeme hlasovat o předsedovi a posléze o místopředsedech v jednotlivém pořadí. Jsou tady někteří řádní členové, kteří byli nahrazeni náhradníci, ale to asi není třeba možná oznamovat, ale zdá se, že to musím oznamit, takže Evelyn Gebhardt zastupuje Richarda Corbetta a Ole Kristensen zastupuje Klaru Aguileru za socialisty, za lidovou stranu, pan Mian Mon zastupuje pana Ariase Kanětu a žádné další náhradníky tady nemám uvedené. Dobře, tak a v GUE mi to neposkytli, ale také tady máme náhradníka z GUE. Dobrá. Zdá se, že to bylo sděleno, tak myslím, že tím jsou náležitosti eh, splněny. Máme eh, usnášení schopnost a proto můžeme okamžitě přejít k volbě, k hlasování. A nejprve eh, je tady tedy kandidát na předsednictví výboru za skupinu EPP. Pane Kune, koordinátore. Gabriel Mato auf... Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za uh, uh, úspěšný průběh výboru v minulém volebním období a já bych chtěl navrhnout pana Alena Kadeka na předsednictví výboru pro rybolov. Je nějaký jiný návrh? Máme nějaký jiný návrh? Ne. Takže eh, tím eh, pan Kadek je nominován na předsedu výboru pro rybolov. Samozřejmě nezbytným požadavkem je, eh, že tedy eh, předložil prohlášení o zájmech, což souhlasí, to je potvrzeno, je podmínkou, aby byl řádným členem výboru, což skutečně je. A potom zda tedy souhlasí s touto nominací, takže já bych se zeptal pana Kadeka, zda souhlasí se svou nominací. Souhlasím, pane předsedo. Tak pan Kadek souhlasí, já také souhlasím a tedy přejdeme okamžitě k hlasování, protože nemáme jiného kandidáta. Můžeme, myslím, hlasovat aklamací, jak obvykle činíme. V této situaci souhlasíte? Dobrá. Takže prosím, potvrdíme předsedu potleskem. Pues, señor Kadek. Takže, pane Kadeku, já vám předám předsednické křeslo a abyste se tedy zhostil eh, dalších záležitostí, kterých je ještě dost a přeji vám všechno nejlepší do vaší funkce. Bateau a droite. eh bien, d'abord, je voudrais. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste mi vyslovili a doufám, že se zhostíme svého úkolu eh, dobře. V každém případě se budu snažit ze všech sil a chtěl bych, abyste byli spokojeni s hlasováním. Ještě jednou vám moc děkuji. Budeme pokračovat. Okamžitě budeme se snažit zvolit více předsedy. Nejprve první více předseda. Pane předsedo, nevzal se z hlasovací lístek. Děkuji. První vícepředsedkyně máme jednu kandidátku, Izabelu Lovinovou. tak nejprve se musím zeptat, existuje nějaký uchezeč o místo předsednické místo? Děkuji, pane předsedo, blahopřeji vám ke zvolení a jménem eh, Zelených bych chtěl ohlásit, že nominujeme paní Izabelu Lövin. Euh, a Izabela přijala? Yes, I will accept with... Ano, s potěšením eh, přijímám tuto nominaci. Hlásí se další uchazeče o místo, místo předsednictví? Nikdo další, proto navrhuji, abychom zvolili Izabelu Levin jako první místo předsedkyni. Et qu'elle vienne me rejoindre, elle a le marteau. A má tady své kladívko a sedne si vedle mne. Jinak srp je někde užou, někdo, někdo dalšího má. <laughs> bon. Is this for me? Yes, no, no yes, it's for you. <laughs> Alors, euh... Dále zvolíme druhého místo předsedou. Kdo se hlásí? Děkuji, jménem skupiny EPP. Navrhuji Jaroslava Valecu, kterého dobře všichni znáte z tohoto výboru, protože zde působil eh, minulých pět let, takže za EPP navrhujeme jako druhého místopředsedu předsedu pana Valesu. Hlásí se někdo další? Nikdo, proto navrhuji, abychom zvolili Jaroslava Valesu na místo druhého místo předsedy, který si sedne vedle nás. Dostáváme se eh, k místu třetího místo předsedy. Kdo se hlásí? Ano, máme kandidáta, pane předsedo. Ano, prosím. Mr. Chairman, on by... Pane předsedo, jménem EFDD bych chtěl navrhnout Marka Afronteho. Děkuji. Kdo další se hlásí? Děkuji, pane předsedo, za skupinu APP. Já navrhuji pana Wernera Kuna. Okay. Nous avons donc... Máme dva kandidáty. Normálně, když je ustavující schromáždění, tak se nemá debatovat. Pak, když někdo se během jedné minutky chce k tomu vyjádřit, má slovo. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji vám ke zvolení. Já si vážím toho, že jsem byla zvolena první místopředsedkyní tohoto výboru a chci tomuto výboru předsedat eh, co možná nejspravedlivěji a doufám, že budeme dobře spolupracovat se všemi frakcemi, všemi stranami a všemi členy tohoto výboru. Pokud jde o předsednictvo, Myslím, že by bylo vhodné, abychom respektovali jednací řád ohledně ustavujícího zasedání eh, parlamentního výboru. V článku 15 odstavec 2 jednacího řádu je řečeno, že při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů eh, se zajišťuje eh, spravedlivé zastoupení členských států a politických názorů. Jak všichni víme v tomto parlamentu, vždy jsme se řídili dontovým systémem tak, abychom zajistili spravedlivé rozložení a zastoupení členských států a politických názorů a nepovažuji za vhodné, že by tento výbor měl mít tři členy z EPP v místo předsednictvu už tomu došlo na výboru pro rozpočet před hodinou, kde člen poslanec z EFDD byl vy vytlačen z místa čtvrtého místopředsedy a místo toho byl zvolen člen za EPP. A já si myslím, že ve jméně demokracie pokud tady skutečně eh, chceme respektovat názory evropských občanů, tak to musíme brát vážně. Když tady máme prostě strany kritické vůči EU v parlamentu, tak jejich názory také musí být rovnoprávně zastoupeny. A já si myslím, že to je vhodný způsob, jak se postavit takovéto kritice, takovýmto názorům. A myslím, že bychom také každého kandidáta měli vnímat jako osobnost a nejenom jako pouhého zástupce své politické skupiny. A já bych proto ráda si vyslechla pana Afronteho a pana Kuna, aby nás seznámili se svými kandidaturami a byl bych ráda, aby všichni členové, všichni poslanci posoudili, zda pan Afronte je kompetentní pro tuto funkci. Děkuji. Uh, merci Isabella. No, no. Děkuji Izabele. Já myslím, že se nebude Eh, debatovat, budeme demokracii respektovat, protože se bude hlasovat. Samozřejmě, jestliže někdo to chce pak popírat, může, ale v každém případě budeme respektovat demokracii a budeme hlasovat elektronickým hlasováním. Jenom elektronickým hlasováním. A navrhuji, aby byl první kandidát, eh, hlasovalo se o prvním kandidátu, panu Afronte, proto musíte eh, zmačknout zelené tlačítko, jestliže chcete, aby Afronte byl třetím místopředsedou a eh, jinak pro pana Kuna zatlačte červené tlačítko. Budeme to nejprve eh, testovat, anebo budeme hlasovat tímto způsobem? Všichni máte své hlasovací kartičky. Jestliže budete hlasovat pro pana a fronte, tak je to zelené a pro pana Kuna červené tlačítko. A je to demokratické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni se hlasovali? Uzavírám hlasování. Jedenáct hlasů pro pana Kuna a 9 pro pana Afronte. Ale je třeba hlasovat znovu, protože se eh, nejedná o absolutní většinu, je, eh, organizuji druhé kolo hlasování. Aktualizujeme nyní hlasovací zařízení, takže znovu otevírám, zahajuji hlasování. Eh, uzavírám hlasování. Bude 12 pro pana Kuna a 9 pro pana Afronte. Čili pan Kun je zvolen místopředsedou eh, ve výboru pro rybolov. Upřesňuji, že pan Afronte bude se aktivně zúčastňovat práce tohoto výboru. Vy hovoříte o demokracii, ale demokracie v Anglii znamená, že můžeme hovořit a nikdo z kandidátů nemohl promluvit a to se mi nezdá moc jako demokracie. Možná to je evropská demokracie, která ale demokracií není. Tak to tady chodím, my jedeme podle pravidel a nebudeme tady diskutovat. Žádná debata nebude, jestli dovolíte. A nyní budeme hlasovat o čtvrtém místo předsedovi. Kdo se hlásí na toto místo? Paní Brodus. My navrhujeme eh, paní Renatu Briano za SD. Hlásí se další kandidáti. Nikdo další se nepřihlásil, proto navrhuji, abychom volili paní Renatu Briano. Aklamací. Nyní máme eh, byro, které je zvoleno. Příští zasedání se bude konat 22. Se sekretariátem to probereme ale bude-li to možné, eh, tak eh, zasedání nebude v 9 hodin, ale ve 14 hodin. 21. tady je vše zavřeno, protože mají Belgii státní svátek. Uvidíme, v kolik hodin začneme, jinak by to bylo 23. v 9 hodin. Tento návrh eh, vám nyní předkládám. All of sorry, these sorry, sorry, travesty. No, I don't care. You don't believe in democracy. Vy nevěříte v demokracii, eh, tak v tom případě já nebudu věřit, nebudu působit v tomto výboru. na shledanou. Eh, Přeji vám eh, hezký zbytek dne, milý pane. Pokud jde o zasedání, bude se konat 22. ve 14 hodin. A nebo vůbec ne. Vše se, se zorganizuje a budete informováni mailem, v kolik hodin přesně to 22. začíná. Bude to první zasedání našeho výboru. Všem vám srdečně děkuji. Přeji vám hezký večer a nashledanou příští týden.